Good afternoon. Dobré odpoledne, vážení kolegové, vážení hosté. Začneme dnes naše veřejné slyšení. A já jako první bod programu se chci zeptat na schválení zápisu a z dubna, pokud nebudou žádné námitky, potom bude tento zápis chválen a potom také e, další e, sdělení. První se týká výboru pro rybolov, kde zorganizuje organizuje slyšení 15. června v Evropském parlamentu a také naši členové jsou pozváni na toto tuto, na tuto schůzo, schůzi a budeme zastoupeni oficiálně místo předsedou Lovesem. A potom eh, za druhé veřejné slyšení pracovní skupiny týkající se eh, násilí na ženách a všechny členy zvu na toto veřejné slyšení, které se bude konat 21. června od 3 hodiny odpoledne a bude se zabývat ratifikací Istanbulské úmluvy um- umluvy. A ta to schůze bude mít název a Evropa bude bezpečnější v souvislosti s násilím na žena a také budeme mít zvláštní zástupce. A já také zašlu program všem členům. A třetí bod, což je mainstreaming, rovnost pohlaví v oblasti oblasti akademické a výzkumné. Toto je první sdělení týkající se konference na vysoké úrovni, která se bude konat 20. října 2016. Sejde se 170 zástupců v této oblasti a také členové našeho výboru jsou vyzýváni, aby se zúčastnili této události a také bude zde zastoupena paní Vosnberg. To byla sdělení předsedkyně. A bod číslo čtyři našeho programu je naším tématem a to je, e, jsou práva žen v oblasti východního partnerství a nyní chci říci několik eh, formálních záležitostí. Slyšení bylo schváleno Birem 23. listopadu 2015 a tato, toto slyšení bude sloužit jako výchozí bod pro přípravu zprávy z vlastní iniciativy. Spravodajkou budu já a paní Gabriel a e, proto jsme rozhodli, že e, bude pozvána paní Mariana Kacarova a máme ještě další e, důležité řečníky, o který, se kterými budeme diskutovat o těchto záležitostech. E, tato zpráva se bude zabývat situací práv žen v oblasti ENP, to jsou země východního partnerství Moldavsko, Ukrajina, Bělorusko, Armenie, Gruzie Azerbajdžán a také se to bude vztahovat na jižní sousedství, což je Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestina. A tato akce je zaměřena na podporu práva žen a rovnosti pohlaví. Zpráva se bude zabývat také eh, ekonomickými a politickými záležitostmi státy v oblasti eh, o sousedství EU jsou rozdílné a právě proto jsou zde práva mužů a žen také na různé úrovni a proto musíme také postupovat zde rozdílně. Nyní zahájíme naše diskuse. Já <laughs> nyní si dám slovo sama sobě jako zpravodajce a já přejdu do francouzštiny. Oui, le micro. Tout d'abord, Děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat našim expertům, kteří přijali pozvání zúčastnit se našeho slyšení, kteří jsou ochotni přispět svým příspěvkem do naší práce v rámci přípravy zprávy o práv žen v zemích východního partnerství a dalších sousedských zemí. Když hovoříme o sousedských zemích, sousedství, tak pro mě jsou tady dvě klíčová slova. Jsou to úzké vztahy s Evropskou unii a mohli bychom mít ještě dále hovořit o jakési evropské trajektory. Proč? Protože země v sousedství Evropy jsou součástí evropské politiky sousedství a jsou to ty země, které se tedy zavázaly k trvalému partnerství s Evropskou unii a některé z těchto zemí, zejména na východě, jsou také zeměmi, které skutečně se jaksi usilují o případné členství v TU. My s těmito zeměmi stílíme celou řadu hodnot, zejména lidská práva a také snaha o demokracii. A já eh, neustále to opakuji. Práva žen jsou součástí lidských práv. Země, které jsou otevřeny evropské politice sousednictví, mají jako společný bod to, že se nachází ve jakési přechodné období, či že jsou ve fázi hluboké sociální a ekonomické transformace. Země východního partnerství procházejí tři, tím, třemi typy transformace, ekonomická, politická a sociální a země ve Středomoří jsou ještě více heterogenní, co se týče jejich politického systému a také co se týče politického a sociálního vývoje v té či oné zemi. Já bych tady ráda hovořila o k tomu, proč jsem zvolila to geografické pokrytí té své práce, které jsem zvolila. Co se týče práv žen a účasti žen, tak ta situace a ty výzvy jsou velice různé mezi těmi dvouma, dvěma osami evropské politiky sousedství. A máme tady země, které mají stejný cíl, eh, jsou předmětem stejné metody eh, u EU, což je vytvořit stabilní sousedství, ale to nemusí být nutně tedy demokratické, které by respektovaly lidská práva a práva žen. Já jako zpravodajka jsem s ohledem na druhou část názvu již nyní v tomto raném stádiu připomněla, že bychom se měli také zajímat právě o země našeho jižního partnerství, jižního sousedství. Nesmíme na ně zapomínat. Momentálně probíhá přepracování politiky vůči těmto zemím a je to evropská šance toho, jak eh, posílit práva těchto žen a také jejich emancipovanost a rovnoprávnost. Ráda bych se soustředila na východní partnerství, na jižní země, ale nechci, vyloučit eh, žádné země, které tedy sledují osu politiky sousedství. Experti Evropské komise nám pomohou eh, zanalizovat eh, rozdíly a společné prvky mezi oběma typy sousedství, tím východním a jižním. A mohli bychom možná pak ještě vypracovat jakousi eh, vlastní zprávu právě pro naše eh, sousedství na jihu. Dále nechtěla jsem pokrývat země, které nepatří do evropské země sousedství, například eh, Rusko, Albánie, Balkán, protože tyto země jsou pokryty pomocí jiných nástrojů v rámci našich bilaterálních vztahů s těmito zeměmi. A dále bych se chtěla vyjádřit k dalšímu bodu a to je téma, která je velice důležité pro všechny, co jsou zde v sále. Všichni se shodneme jistě na tom, ale je třeba to opakovat. Práva žen, rovné postavení žen a mužů v zemích eh, politika sousedství, to je zásadní věc, co se týče našich společných hodnot a cílů. Ovšem je to také možnost, jak vytvořit stabilní bezpečné a demokratické prostředí v našich sousedních zemích. Je třeba, abychom respektovali práva žen, práva mladých, tak aby se posílila jejich účast na politickém a hospodářském životě. Potřebujeme tedy prosperující země v našem sousedství, kde budou ženy emancipované. Ukončila bych svůj úvodní projev několika otázkami, které chci položit expertům a Evropské komisi když člověk začíná vypracovat zprávu, tak se jako první zabývá s otázkou údajů a čísel, které se týkají respektování práv žen, násilí na mladých, účast na trhu práce, genderový pay gap, dále účast žen na regionálním, lokálním a na národním politickém životě. A já se tedy ptám, máme takovéto údaje, jak tyto údaje konkrétně vypadají, bylo by vhodné, aby naši experti nám takovéto údaje poskytli, abych já se o ně mohla opřít, vzít je jako základ, eh, vhodný základ pro svou zprávu, která samozřejmě se bude zabývat eh, právě žen a v těch regionech, o kterých jsem hovořila, tak abych prospěla těmto práv. Eh, hovořím o výzvách. Proč hovořím o výzvách? Zajímá nás možnost abychom nejen odhadli výzvy, ale poskytli na ně nějaké adekvátně realistické reakce, řešení. Mohli by nám tedy naši experti poskytnout informace o těch výzvách, předně dloubých, dlouhodobých i krátkodobých a říct nám něco o tom, co bychom mohli přesně udělat, jak zareagovat, abychom skutečně mohli Eh, správným způsobem eh, zvolit to řešení, které bude vhodné. V rámci našeho východního partnerství je tady samozřejmě otázka eh, komunistického dědictví, zajištění práv, které jsou v, v ústavách, ale pak tady máme sociální diskriminace, genderové stereotypy, které jsou velice důležité a které bohužel zobrazení toho bylo, aby se práva žen, aby ženy mohly tedy plně využívat zpráva. Pak je zde otázka, která se týká zejména zemí ve Středomoří a tady v jistých zemích pořadujeme takové napětí mezi snahou politických vůdců, které chtějí reformovat a společností, která zůstává značně konzervativní. Například spontánně mi napadá Tunisko a Maroko. A otázka je, co vlastně by měla udělat evropská politika sousedství, jaké nástroje zmobilizovat pro to, aby podpořila reformy a ty změny a aby byly prováděny eh, tedy změnou bottom-up a ne top-down, tedy ze spoda od společnosti směrem nahoru. Dále bych chtěla zmínit toho, jsem vás se zeptat, jaký byl pro nás byl nej, nejlepší kádr spolupráce, rámec spolupráce pro to, abychom mohli podpořit eh, dobré vztahy s našimi sousedními zeměmi, tím se také budu zabývat ve své zprávě a ve zprávě také chci hovořit o osvědčených metodách. A tady jde o to, jak tedy podpořit výměnu osvědčených metod mezi zeměmi východního partnerství. Já jsem si jistá, že každý z expertů nám rozhodně poskytne příklady takovýchto osvědčených metod, ale ještě důležitý, ty jsou důležité proto, tedy aby mohla existovat takováto výměna a pro nás, pro poslance, je také velice dobré, abychom věděli, jak vypadá situace, abychom mohli hájit tyto metody a samozřejmě hájit zejména otázky, které jsou důležité pro ženy. Toto slyšení nám dá možnost, abychom si tedy vyměnili informace, názory, odpovědi na problémy. A já ještě jednou děkuji předem našim řečníkům jsme s napětím očekáváme vaši expertizu, vaše podněty, vaši kritiku a také vaše inovativní podněty, které určitě přednesete. A já nyní i hned předám slovo našemu prvnímu řečníkovi, což je paní Mariana Kacarová, která je z Bulharska ze Society for Justice Foundation, pak eh, bych chtěla říci, že ona se celá léta již angažuje v rámci boje proti násilí na ženách, v rámci eh, hájení práv žen. Paní Katarová, děkuji mnohokrát, že jste se dostavila mezi nás a předávám vám slovo, prosím. Děkuji vám. Velice vám děkuji, paní Gabriel. Já vám velice děkuji za vaše úvodní slova a za otázky, které jste položila nám, co by odborníkům Já doufám, že se nám podaří pokrýt veškeré otázky a poskytnout vám dnes náležitou odpověď, i když bohužel budeme mít asi málo času. Rozhodně já a asi i mý kolegové jsme ochotní vám nadále pomáhat v průběhu tvorby této zprávy, odpovídat na vaše otázky a pomáhat vám i vašim kolegyním a kolegům. Dovolte mi také poděkovat eh, paní předsedkyni Perez za to, že nás eh, pozvala sem, co by odborníky na toto eh, slyšení a velice chci poděkovat vám, Marie, protože vy jste tak svým způsobem stála v čele toho boje v Bulharsku o to, aby rovnost Eh, mužů a žen, genderová rovnost a byla nastolena. A děkuji všem poslankyním a poslancům, že nastolili toto téma týkající se zemí východního i jižního partnerství. Opravdu eh, je to velice aktuální téma. Já bych se dnes ráda zaměřila na dvě témata eh, z celé škály témat oblasti práv žen v zemích jižního i východního partnerství a často všem bývají přehlížena při tvorbě politiky a aktivním naplňování politik. I když nemáme k dispozici tvrdá data, tak doufám, že právě ta vaše zpráva bude takovým začátkem, který podnítí hlubší zkoumání těchto témat. První role žen při ukončování konfliktu a nastolování trvalého míru a bezpečnosti. Druhé táma, téma specifická role obhájců ženských eh, práv, eh, hrozby, kterým člení, čelí a zamě- když se zaměřím na tyto dvě témata, tak si myslím, že je to opravdu důležité pro zajišťování práv žen a kvalit- e, rovnosti mužů a žen v sousedství Evropy. Jde o zajištění bezpečnosti žen jako takových, protože ona to není jenom morální otázka, etické dilema nebo způsob, jak nastolit spravedlnost. Rovnost žen je základním zájmu každého národa i Evropy jako celku upírání ženských práv a rovnoprávnosti ohrožuje národy i naši společnou bezpečnost. Ve válkách, kdy muži bojují nebo se skrývají nebo jsou ukryti, se ženy stávají objektem nenávisti vojáků, protože oni jsou přítomy, otvírají v noci dveře starají se o eh, zraněné, o zemědělství, o udržují komunitu. Oni jsou, eh, novin, jsou zde novináři, sestry, právničky a další. Eh, často jsou znásilňováni, to je pouhá taková zpráva, která se objeví. A potom z těch znásilnění se rodí děti od 90. Eh, let a doby války v Čečensku jsem se setkala s více než eh, s 25 ženami, které byly znásilněny eh, vojáky. A vím, jaká to pro ně byla bolest, jak zde byla pocit beznaděje, studu a osamění. Zároveň jsem byla fascinována jejich vůlí žít, přežít a Eh, vyprávět o tom, co se jim stalo a starat se o nastolování míru. A proto jsem v roce 2006 založila organizaci na jejich ochranu a jmenuje se to, je to organizace Reach All Women in War. Proč o tématu dnes hovoříme? Bohužel zatím mezinárodní společenství selhává při tvorbě trvalého míru a bezpečí k tomuto cílu se stěží přibl- přibližujeme. Je zde více než deset aktivních konfliktů na světě a potom je zde celá řada takzvaných zamrzlých eh, konfliktů. Pouze Bělorusko ze zemí východního partnerství nezažilo v uplynulých letech nebo neza, nezažívá svým způsobem ozbrojený konflikt. situace na Ukrajině, na Horní Karabách, který leží mezi Arménií a Azerbajžánem, situace v Gruzii, Abcházi, Osety a v Podněstří. Věděli jste, že e, roční výdaje na zbrojení odpovídá sedmistům let eh, rozpočtu OSN nebo jeden rok eh, světových výdajů v oblasti eh, války je 2928 násobek rozpočtu OSN pro ženy. Přitom ženy jsou důležité při tvorbě a udržování míru. Nadále pro mě fascinující to, že ti, kdo mají na svědomí životy mnoha civilistů, nadále jsou toho názoru, že eh, ženy by neměly vyjednávat tam, kde se vyjednává o tvorbě míru. To přece nedává smysl. Proč je přítomnost žen zde důležitá? vidíme čím dál tím více, že jsou to právě ženy, které tvoří a udržují mír a zapojení žen znamená lepší výsledky pro celé společenství. Když budou ženy zapojeny do tvorby míru, budou se zabývat otázkami usmíření lidských eh, práv, obnovy hospodářství, ale také například eh, otázka hygienické situace, přístupu k pitné vodě. liberejská prezidentka jako první eh, krok se postarala o to, že zavede eh, systém kanalizace a pitné vody. A zajímalo by mě, kolik znáte prezidentů, kteří mají jako hlavní prioritu eh, právě otázku přístupu k vodě. V 31 mírových procesech od roku 1992 bylo pouze 4% byly zapojeny ženy mezi těmi, kdo byly signatářkami 2,4% byly vyjednavačky, 3,7% žen byly svědkyněmi, 9% členkami týmů. Takže zde ve světovém měřítku máme určitý problém. Podívejme se do zemí eh, východního partnerství. Ženy nebyly zapojeny do formálního mírového procesu v oblasti Náhorního Karabachu. V roce 2012 byly čtyři zástupkyně v gruzínské eh, delegaci eh, v ženevských rozhovorech. Celkem tam bylo účastníků delegace 10, takže to bylo nejvyšší zastoupení procentuální. Dnes jsou tam zastoupeny ženy pouze dvě. Eh, když eh, vezmeme jako výjimku paní Merklovou, takže ne, nebyly zapojené do minského eh, procesu. Ženy také chybí při vyjednávání míru v otázce podněstří v Moldavsku. Když se podíváme na země jižního partnerství, ženy nebyly vůbec v mírových rozhovorech o Sýrii. Ovšem mezinárodní ženské organizace zvyšují svůj tlak a v březnu 2016 bylo známo, že 12 žen občanské společnosti bude mít možnost zúčastnit a být vyslechnuty eh, v rámci mírových rozhovorů, v rámci poradního orgánu. Samozřejmě je to lepší než nic. Nicméně ženy jsou opravdu na okraji eh, oficiálního mírové procesu v Sýrii. Dámy a pánové, dnes jsme svědky opět eh, otevřeného zbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny. Už se o tom tolik nepíše v médiích, ale více než 3,5 milionu občanů je stále eh, obklíčeno v Doněcku a Lugansku. Eh, dochází tam k porušování jejich základních práv. Dochází k jejich diskriminaci a chybí jim přístup k základním službám, sociálním dávkám, důchodům, základní zdravotnické péči, potravinové bezpečnosti, také jim hrozí eh, mučení a nemají svobodu pohybu. Právě jsem se vrátila z Ukrajiny v posledních dvou letech jsem tam eh, předsedala eh, monitorovací misi OSN eh, v Záporoží, Doněcku a Luhansku. Sexuální násilí na ženách a dívkách je také faktem v tomto konfliktu, tak jako to i v ostatních konfliktech. Ženy se ale bojí a proto případy znásilnění nehlásí. V Ukrajině kvete obchodování s ženami a miliony eh, lidí jsou zranitelných v této oblasti, ale nemáme zde žádná tvrdá eh, analytická eh, data a systémy podpory obětí. Zvyšuje se domácí násilí a násilí na ženách a dětech, také ve zbytku země, protože zrůstá militarizace společnosti a přítomnost zbraní na obou stranách. A jsme svědky takových takovýchto situací ve všech konfliktech na zemi a nyní tedy v Ukrajině. Eh, navrátil se z války se vrací domů a prvními obětmi se stávají ženy v rodině. Potom je zde válka na Prahu Evropy, sice islámský stát a 12 jezických žen bylo minulý týden upáleno militanty ISIS protože odmítali se stát jejich sexuálními otrokyněmi. Na tři tisíce jezických žen je stále ještě v severním Iráku sexuálními otrokyněmi ISIS a jenom eh, několik málo organizací usiluje o záchranu těchto žen. Nedávná studie ukázala, že v zemích východního sousedství ženy většinou nejsou v eh, vysokých pozicích eh, veřejné zprávy a rozhodování. Řešení eh, genderových otázek rovnosti pohlaví jsou důležité v souvislosti s ženami v politice. Eh, ženy, které na těchto pozicích jsou opravdu velmi dlouho bojovaly o to, aby se tam dostaly, takže vlastně takový poslední zájem je propagovat témata, která se jeví být nepopulární, jako například genderová rovnost nebo násilí na ženách, nebo to, že by obdrželi nějakou nálepku, že jsou feministky. Slovo feministka je nadále ve východní Evropě velká nadávka, která znamená, že jste žena ošklivá, kterou nikdo nechce, eh, nebo nějaká ženská, která nenávidí muže. Ženy, které eh, jsou v rozhodovacích rolích v zemích východního partnerství, těm se musí neustále připomínat, že mohou hrát aktivní roli při změnách legislativy. A je třeba je podpořit a měly by je podpořit také instituce Evropské unie, Evropský parlament, když se eh, rozhodnou eh, odvážně hájit tato eh, práva ve svých zemích. A ženy jsou velmi angažované v občanské společnosti, ale často jsou na okraji veřejných debat nepřátelství vůči ženám nebo vůči jejich zapojení do veřejných institucí eh, je něco, co vede k tomu, že nás nepřekvapuje, že ženy nejsou zapojovány do světového mírového vyjednávání. Co s tím? Zaprvé myslím, že změna musí nastat doma. Z devíti zvláštních zástupců EU a mnozí jsou zapojeni do mírového procesu na světě a Eh, východního partnerství 2, eh, kolik z nich jsou ženy? Víte to? Nula. Mohli byste říci, že vrcholový post v eh, zahraničí EU je v rukou ženy, takže se to trochu vyrovná. Ale hovoříme zde o zapojení žen při vyjednávání míru u stolu a zde by ženy měly jít opravdu příkladem a mít tuto možnost takže eh, musíme se to postarat, aby se do těchto funkcí dostaly ženy. Měli bychom zde mít eh, skupinu vysoce kvalifikovaných žen, které by byly vhodné pro takové pozice a dát tomu prioritu. Také bychom měli zavést nový indikátor pro ženy u moci. Kolik žen se zapojuje do formálních mírových jednání? Jsou zde dvě usnesení Evropského parlamentu o ženách v ozbrojených konfliktech a v tvorbě míru a bezpečnosti z roku 2006 a 2012. Jsou skutečně plně implementovány v EU a také v zemích východního partnerství, například uh, usnesení z roku 2016 2.2. hovoří o tom, že je třeba, aby se ženy zapojily do týmů Eh, mírového vyjednávání a měly by být zapojeny eh, ženy z místních eh, organizací občanské společnosti. Potřebujeme opět velké úsilí parlamentu o to, aby zapojení žen bylo prosazováno ve všech institucích EU i v zemích e, východního a jižního partnerství. Stejné usnesení zde má výzvu, že e, je zde požadavek e, postu pro ženy v oblasti míru a bezpečnosti v rámci SVČ, tak aby zde byla v kontaktu s příslušnými organizačními složkami OSN a zajišťovat zde soudržnost a efektivitu a systematický a komplexní přístup eh, k implementaci eh, příslušných strategií a potřebných kroků. Potom je zde taková interní koordinační skupina. Zde by bylo možné také jmenovat speciální zástupkyně EU nebo zástupce, snad by tuto pozici mohla tedy obsadit žena. Za druhé si musíme uvědomit, že také, když se ženy budou podílet na mírových jednáních, takže také ženská témata se stanou součástí celého vyjednávacího procesu. Protože podobně to vidíme na východě i na jihu. A je třeba také vytrénovat a vzdělat ženy, jak prosazovat své zájmy a také je třeba, abychom se vyhnuli, tak říkajíc, eh, na silí na ženách u jednacího stolu. V této souvislosti je důležitá rezoluce OSN, která se zaměřuje právě na vzdělávání žen v této oblasti. Ale je to pouze v Gruzii, kde v roce 2011 parlament schválil akční plán týkající se žen, bezpečnosti a mír a byla to implementace rezoluci OSN. A tak by také měla EU tlačit na to, aby všechny země východního partnerství schválily akční plány pro rezoluci OSN. 1325. A dále je také třeba spolupracovat s humanitární obcí a tak, aby ženy se zúčastnily eh, další rekonstrukce společnosti. To se netýká pouze období konfliktu, ale především také postkonfliktních dob. Nesmí se kriminalizovat oběti, včetně žen a dívek protože často těchto obětí si nikdo nevšímá. Je třeba vytvářet systémy tak, aby se odhalily oběti a poskytla se jim ochrana. Ekonomická činnost žen v období po konfliktu by také vedla k dalšímu růstu a vzkvétání společnosti. Dále je také třeba eh, řádně financovat zájmové skupiny žen, malé nebyrokratické eh, demokratické cesty by v této souvislosti byly důležité. Je třeba také naslouchat ženám, které nám mohou sdělit, co je třeba dělat eh, pro řešení konfliktu a pro mírové rozhodování. A ženy také jsou obětmi a je také třeba se zaměřovat na to, aby nebyly eh, ohrožovány obhájenkyně lidských práv. Já jsem v posledních letech navštívila eh, hodně míst, kde se bojovalo, kde také se vedly eh, boje a navštívila jsem i hroby svých přátel. Anna Politkovská a Natalia Smiritová, to jsou aktivistky, se kterými jsem se sešla během války v Čečensku prováděli humánní válečný žurnalismus, jak já jsem toto navízela, nazývala. Anna Politkovská byla zavražděna eh, v roce 2012 před svým bytem. Ti, kteří ji zavraždili, věděli, že beztrestnost je zaručena eh, byli nalezeni vrazy, ale nebyl nalezen zadavatel a také e, za oběť padly ještě další ženy a další lidé. E, její kolegyně s ní spolupracovala a byla také zavražděna v roce 2015. Nikdo nebyl potrestán za tento trestný čin. ruské orgány zatím neukazují žádnou politickou vůli odhalit pachatele. A také já jsem vytvořila cenu Anny Politkovské, která je udělována každý rok 7. října, což je den zavraždění Anny Politkovské. Tato cena se uděluje ženám, které hodně riskují a byla to právě eh, paní Estemirová, která tuto cenu eh, obdržela. Já jsem se také sešla s eh, skupinou mimořádných žen, které byly oceněny po celé země v Sýrii, v Darfuru, riskují ženy své životy tak, aby chránili civilisty ve válečných konfliktech. V roce 2011 vítězem byla Rozan Zajtmek ze Sýrie. Byla, je to odvážná žena, která hovořila o zvěrstvech, která se odehrávají v Sýrii. Ale musí se nyní skrývat, protože docházelo také k mučení jejich rodinných příslušníků ale ona nadále eh, ze své skrýše pokračovala ve své kampani. A tato žena dostala také v následujícím eh, roce Sacharovu cenu a eh, potom je tato žena a eh, její rodinní příslušníci byli uneseni islámským státem a zatím nevíme, kde se nacházejí. To znamená, že tato situace se opakuje. Je stejná v Sýrii, v Rusku i v jiných zemích a také obhájci lidských práv jsou ohrožováni a e, zde se e, o síly, které se snaží umlčet ženy. A jak e, můžeme my zařídit určitou e, změnu v této situaci, e, jestliže budeme podporovat nezávislé novináře. A tady chci navrhnout, co vy a také parlament jste mohli udělat. Nezaměřujte se na ženy pouze jako na oběti. Snažte se e, zajímat se především o situaci obhájky lesbijských práv, především v oblastech, ozbrojených konfliktů. Je třeba vytvořit specifický vízový režim pro obhájkyně lidských práv, tak aby mohli opustit své země v případě ohrožení. Snažte se vytvořit tvrvalý poradní výbor, například u výboru pro ženy, a e, členy tohoto sboru by mohly být obhájkyně lidských práv z východních a jižních zemí v sousedství EU. Také revidujte finanční nástroje tak, aby bylo možné poskytovat cílené financování a řešte také beztrestnost, protože ženy jsou eh, obětmi jak válečných konfliktů, tak i sexuálních útoků. Já doufám, že některé z těchto ideí budou naplněny a těším se na naši diskusi. Děkuji mnohokrát, paní Kacarová. Eh, děkuji mnohokrát za výzvu, za poselství, které jste nám přinesla. Veškeré ty výzvy jsou skutečně obrovské. Vy jste nám tady dala velice takový detailní přehled. Hovořili jste o tom, jak to vypadá v ženách v rozhodujících postavení, jak to vypadá s tím ekonomickým, jak si se zeschopňováním žen, prevence konfliktů, jak důležité je tady, aby ženy byly zapojeny do těchto procesů. A nyní bych dala slovo paní Veronice Grybalské, Graduate School for Social Research z Politické akademie věd a paní Grybalská bude hovořit o antigenderismu gender, genderových politikách v kontextu východního partnerství. Prosím. Dobrý den, děkuji vám, děkuji vašemu výboru, že jste mi poskytli možnost zde vystoupit a zabývat se tímto důležitým tématem antigenderové mobilizace. Zahájili jsme eh, zde eh, toto slyšení s výzvou eh, řešit ty naléhavé záležitosti žen ve státech východního partnerství. A vedle vzrůstajícího militarismu, o kterém zde mm, tak zasvěceně hovořila Mariana, antigenderové hnutí je také velká výzva nejenom v oblasti ženských práv zemích e, východního partnerství a sousedních zemí, ale i v otázce ženských práv i přímo v srdci Evropy jako takové. E, co je také důležité, je, že to je výzva, kterou nejde jen tak vyřešit. My máme ten eh, standardní eh, přístup v naší politice, který nám vyhovuje a buď tedy jde o to, abychom mm, znovu promysleli náš eh, klasický přístup a šli do té aktivní politiky. Když se podíváme na různá doporučení týkající se práv žen v zemích východního partnerství, zjistíme, že jsou zaměřená hlavně na dvě oblasti, které jsou chápány jako klíčové výzvy pro rovnost mužů a ženy. Za prvé, tradiční patriarchální kultura, tradiční pohledy, stereotypy a jejich negativní dopad na participaci žen, eh, ekonomickou i sociální pozici. A druhá věc je legislativní systém. A zde právem se hovoří, že genderová rovnost není dostatečně zajištěná legislativně v zemích východního partnerství a třeba dalších opatření pro jejich zavádění. Ale já o těchto dvou Eh, aspektech, eh, těch patriarchálních a genderových stereotypech a nedostatečné legislativě. O tom nezhovořit nebudu. Namísto toho bych chtěla upozornit na novou výzvu pro ženská politická a sociální práva, která postupně se objevuje v zemích východního partnerství. Je to transnacionální antigenderová mobilizace. A já jsem zde proto, protože jsem se tím tématem e, zabývala jako vědkyně ve dvou mezinárodních týmech v posledních třech letech. Ráda bych vám poskytla nejprve krátký přehled o tom, co známe e, o tomto e, fenoménu. Potom uvedu konkrétní příklady těchto aktivit v zemích východního partnerství a na závěr vyvodím závěry pro to, jak na to učeně zareagovat. Takže co je to antigendrová eh, mobilizace. Možná, že to neznáte. Všichni je to mezinárodní sociální hnutí, které má jako svého nepřítele takzvanou eh, genderovou teorii, genderovou ideologii nebo často takzvaná gay ropa a řeší to takové otázky jako politiku, rovnosti pohlaví, genderový mainstreaming, sexuální vzdělávání, gender studies jakožto akademickou oblast studií, mezinárodní e, právo, právo OSN a EU. Pojem genderu je ale pouze takový, eh, takový symbolický pojem, který to vše lepí dohromady, jak eh, prohlásila jedna maďarská vědkyně, vlastně združuje pod eh, jedním pojmem ultrakonzervativní postoje namířené proti liberalismu a evropském projektu a spochybňuje vlastně ten základ demokratické politiky, jako například otázka eh, působení občanské společnosti, eh, referent a podobně. Sice bádání teprve začalo v této oblasti, poukazuje na to, že eh, bychom jednotlivá národní hnutí měli chápat spíše tedy jako součást toho globálního je zde propojení různých národních aktérů, dochází také k transferu znalostí, pojmosloví a aktivit. Jsou zde různé společné charakteristiky těchto hnutí. A nyní se tedy stručně budu věnovat o něm charakteristikám. Za prvé, společný antropologický základ všech těchto hnutí e, vlastně vycházejí z, uči- ze sociálních učení římskokatolické církve, a jedna z těchto myšlenek je pojem tzv. nové evangelizace. Reevangelizovat křesťany v zemích, které už křesťanské jsou. A potom jsou to nauky o ženách a rodině, zvané dopisy e, ženám, Druhá charakteristika, kterou mají společná tato hnutí, jsou podobní aktéři. Za prvé římskokatolická církev nebo ortodoxní církev v zemích východního partnerství, potom občanská společnost, jejich organizace, které operují v národně a mezinárodní European Dignity Watch nebo World Congress of Families. Například e, právě tento světový kongres rodiny se konal nedávno v Gruzii, v Tbilisi. Potom e, extrémně pravicové skupiny a politické strany, které antigendrovou rétoriku používají k mobilizaci e, voličů. Potom některá nutí občanské společnosti, například pochody pro lev na Ukrajině a nebo organizace v Gruzii také, co mají společné v různých zemích, je to, že mají podobné pojmosloví eh, týkající se takzvané eh, bezpečnosti, důstojnosti, rodinných hodnot. Potom je zde takový neokoloniální rámec, ve kterém operují a EU je zde nahlížena jako takový kolonizátor a gender je totalitární ideologie, která má likvidovat eh, národní hodnoty a vnucovat vůli elit místním obyvatelům. Zatím se e, zaměřuje na EU a USA e, a informace ze zemí východního partnerství máme pouze řídké. Já se omlouvám za tempo svého projevu, většinou opravdu hovořím e, rychle. Takže jsme se zabývali hlavně ve výzkumu EU a USA. Zatím toho moc nevíme o té transnacionální mobilizaci v souvislosti se státy východního partnerství. Místní aktivisté z armády Molnovska, Ukrajiny a dalších eh, alarmují mezinárodní komunitu, eh, že zde tedy vzrůstá ten odpor proti feminismu ale často nemají přístup k mezinárodnímu výzkumu v této oblasti. A často to tedy nahlížejí spíše jako nějaký lokální problém a nevidí to jako problém, který je transnacionální. Ale přesto můžeme eh, tedy propojit eh, tyto události ze zemí východního partnerství s tím, čeho jsme svědky i jinde. Jsou tam také zapojeny podobní aktéři, církev, eh, NGO typu pro life a podobně. Například eh, pro Life na Ukrajině, který je napojen na transnacionální sítě. V zemi také došlo k navýšení počtu extremistických eh, skupin. A například byly si eh, byla napadená taká pro evropská, pro feministická, pro genderová kavárna. Dochází obecně ke zůstající militarizaci. Ve Lvovu došlo k napadení festivalu LGBT, obklopili hotel, kde byli ubytováni účastníci a hrozili jim, bylo nutné je evakuovat autobusem. Tato hnutí také e, využívají retoriku strachu a přehánění poukazování na eh, sexuální úchylky a podobně. V lednu 2016 eh, čelný představitel řecko-katolické eh, církve hovořil o tom, že genderový přístup znamená vlastně likvidaci rodiny a totalitární přístup. Jen nebylo oznámeno, že podepsáním legislativy proti eh, diskriminaci by se Ukrajina stala, eh, cituji, obětí eh, homosexuálního diktátorství a prosazuje se takový ten pojem gay ropa. Vývoj v zemích východního partnerství je podobný jako jinde, tak jako například v Polsku a na Slovensku dochází k mobilizaci na uh, Ukrajině nebo v Gruzii, uh, kdy se poukazuje na evropskou legislativu v oblasti genderové rovnosti. Například eh, Rada Evropy uh, pořádala akci v Gruzii a konzervativní strany a církevní kruhy proti tomu výrazně mediálně vystupovaly. Podobná kampaň se objevila na Ukrajině v roce 2014, kdy prošel zákon o rovnosti mužů a žen. V následujících měsících extrémně pravicové eh, skupiny, extremističtí politikové vedly kampaň proti aktérům eh, oblasti ženských eh, genderových práv a označoval je zda rádce národa. Potom i jinde je to například eh, v klasických médiích, sociálních médiích, extremisté narušují různé akce různých organizací, lidskoprávních organizací. Podobně na Ukrajině. To je samozřejmě nejpokročilejší stát eh, z hlediska legislativy rovnosti mužů a žen. Byly zde napadány různé eh, zákony jako roky, že prý ohrožují hodnotu rodiny. Například se tam objevila kampaň Stop Gender, zde také vznikla internetová platforma se stejným názvem, kde byla různá propagační videa, rozdávaly se různé brožury v eh, kostelích a psaly se dopisy eh, vládě Ukrajiny a jiným politickým aktérům. Co z toho tedy vyvodit, jak eh, úspěšně zareagovat na existenci toho hnutí? I když zde má člověk sklony možná na to hledět jako novou eh, formu starých paternalistických a patriarchálních struktur. Eh, vidíme z výzkumu, že zde jsou nové formy mobility, mobilizace a kroků a proto bychom na to měli pohlížet jako na novou politickou výzvu, kterou nelze řešit starými prostředky. Regiony východního partnerství mají svoje specifika, protože zde Eh, jedinečné jejich politické, historické dědictví a antigendrová hnutí zde operují v oblastech, kde je slabé ženské hnutí a silné klasické přístupy. Armény v roce 2010 ukázal výzkum, že 60 eh, mužů si myslí, že žen eh, nejsou dobré, když jsou ve vedoucí pozici a 50 žen lituje, že nejsou muži potom zde dochází k určitému odporu vůči feminismu, i když v Gruzii téměř žádný feminismus není. A nebo jeden gruzínský eh, aktivista řekl, že protigendrový odpor má delší historii eh, než obecně lidskoprávní hnutí. Eh, jedná se zde tedy o transnacionální fenomén, který má ale vnitrostátní projevy a je třeba to řešit tedy na obou úrovních. Kolegyně Angra Petr uvedla, že evropská politika musí jít za své byrokratické zaměření na implementace politických kroků, ale jít opravdu zpět k těm základům v občanské společnosti. Je třeba intenzivně občanskou společnost zkoumat a pracovat s ní, která znamená alternativu k těm neokonzervativním hnutím. Tyto aktivistické skupiny, skupiny lidskoprávně nepotřebují pouze finance, ale potřebují intelektuální podporu, aby si uvědomili, že zde neřeší jenom nějaký místní odpor, ale skutečně transnacionálnímu hnutí. Například poskytnout různá školení o této problematice. Jde o blízkou spolupráci s lidmi, kteří pracují přímo na místě, znají obavy místních lidí. A tak to, to lze potom eh, promítnout do úspěšného politického přístupu. Podpora eh, občanské společnosti je základní, ale nestačí v době, kdy čím dál tím více lidí, nejenom v zemích východního partnerství, ale i v Evropě, jsou čím dál tím skeptičtější vůči evropské integraci a čím dál tím více pochybují o tom, že to bude přínosné pro všechny, jenom ne pro některé, je třeba znovu promyslet a oživit eh, evropské paradigma rovnosti jako takové. Eh, měli bychom tedy to antigendrové hnutí chápat jako neokonzervativní reakci na širší problém transnacionální krize v oblasti globální liberální demokracie. Vychází to z obav, které eh, vyvolává Eh, neoliberální režim a neúspěšná evropská integrace, které jsou potom promítány na genderové eh, role. Proto je třeba opravdu řešit příčiny a to je obava a nejistota lidí, kteří tedy hledají oporu a důstojnost ve své rodině a v církevních hnutích. Je třeba zde nastolit živoucí eh, alternativu, která obnoví důvěru lidí v liberalismus a demokracii. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Křeváska. Jsem si jistá, že váš příspěvek skutečně nám velice pomůže v našem hledání odpovědí. Děkuji mnohokrát za vaši perspektivu, kterou jste nám přinesla. Já proto si vyrazím právo vám také páté položit otázku, ale abychom i hned poskloupili vpřed. Dám slovo panu Vincentovi Forekty, který je advocacy director organizace Euromed Rights v Bruselu a bude hovořit eh, o situaci práv žen v zemích jižního sousedství. Chceme tedy vědět, jaký názor máte na roli zem žen v těchto zemích a na to, jakým způsobem by evropská politika sousedství mohla přispět ke zlepšení postavení žen v tomto regionu. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Já budu hovořit anglicky, jmenuji se Forest a jsem z Euromed Rights. Já jsem velice rád, že mohu také přispět k rovnosti e, mužů a žen a já se budu snažit hovořit poněkud pomaleji. E, Euromed Rights je síť asi 70 organizací, které sídlí jak v Evropě, tak na jihu. Je to 50 na 50 a právě proto je naše organizace jedinečná proto, že se můžeme zaměřit na obě dvě strategie. A my se zaměřujeme tak také na to, že vytváříme pracovní skupiny. My máme pracovní skupinu, která je z 50% z EU a z 50% ze zemí ve Středomoří, tedy na jihu. Zaměřujeme se především na násilí na ženách a já bych chtěl také říci, že musíme uznat, že od arabského jara došlo k jistým pozitivním vývojům a také legislativním změnám. Například pokroková ústava byla schválena v Maroku v roce 2011, v Tunisku a v Egyptu v roce 2014. A také došlo k revizi rodinného zákona v Maroku. Například také v roce 2008 byl schválen zákon v Egyptě zakazující mrzačení eh, ženských genitálních eh, pohlavních orgánů orgánů a také byly schváleny další zákony, které jsou více pokrokové, také v oblasti trestání domácího násilí. Ale dovedete si představit, že je tady ještě hodně výzev. My jsme vytvořili pracovní skupinu týkající se eh, ženských práv a eh, rovnosti pohlaví, ale spíše bych měl hovořit o nerovnosti pohlaví, proto protože mnoho z těchto zemí schválilo příslušné e, rezoluce ale e, neprovádějí příslušné ustanovení a předpisy řádným způsobem. Takže tady máme pozitivní legislativní změny, ale mnoho ze zákonů, například v oblasti násilí e, na ženách, mají malou působnost. Tak, abych já reagoval na eh, rozpor mezi politikou a občanskou společností. Musím říci, že legislativa tak také spíš bere v potaz eh, konzervativní přístupy a ne chová se pokrokově. Já bych chtěl také zdůraznit, že přestože Egypt v roce 2008 schválil zákon zakazující mrzačení eh, žen eh, na pohlavních orgánech, tak ke konci května zemřela 17-letá dívka v Egyptě po obřízce. To znamená, že nadále existují problémy, přestože legislativa eh, byla schválena, ale pravděpodobně je to teprve začátek a musíme se dívat na praktickou implementaci. Je tady další velká výzva, o které již hovořila Mariana. Ženy jsou cílem protože nejenom, že by byla obhajovali lidská práva, ale především proto, že jsou ženy. Oni jsou ohrožovány kvůli svému pohlaví a ty tyto hrozby jsou zaměřeny na jejich čest a také respekt. To se odehrává jak na jihu, tak ale i někdy v členských státech. Naši kolegové na jihu otevřeně s, nám, ona, s námi hovoří o tom, že dochází k určitým restrikcím v posledních letech. Přestože máme pozitivní legislativu, tak dochází také k útokům na obhájce lidských práv a také celá e, společnost se stává konzervativnější. Já bych se také chtěl vyjádřit o mezinárodních nástrojích EU a také ve vztahu k NP. Já vím, eh, že neexistuje žádný nástroj, který by byl zaměřen na jich. Takže my musíme se zabývat především a vycházet z obecných nástrojů. My máme, hovoříme o genderovém akčním plánu číslo dvě, tady se hovoří o tom, že se bude provádět genderová analýza eh, ve všech akcích, které nastartuje ESVČ a my tak také vidíme, že dochází k jistému posunu v Evropské komisi a také v ESVČ. A my musíme potom vidět, k čemu legislativa a tato doporučení povedou eh, přímo na místě. Je třeba mít eh, jasný monitorovací mechanismus, tak abychom viděli, jak akční plán se bude provádět v praxi, protože první verze akčního plánu eh, nefungovala dobře a gender mainstreaming se nedostal do všech oblastí. Byly tam velké nedostatky v tom, tomto prvním akčním plánu. A e, tady máme tedy ohrožení žen a obhájky lidských práv a já se domnívám, že EU by se měla zaměřit na ochranu individuálních žen, e, které bojují za lidská práva. A také máme revidovaný ENP a tady vznikl nový plán. Je tady také uh, záležitost, kdy se tedy bojuje za práva žen a EU vyjednává v současné době s východními středomořskými partnery, to je Egypt, Libie, Tunisko a také tam budou práva žen jednou z priorit. Ale co je velice důležité, abychom eh, nadále měli silné indikátory eh, v partnerských smlouvách a také zabývali se tím, jak jsou tyto indikátory prováděny. Eh, je také zásadní, aby se dále pokračovalo pokračovalo eh, v oblasti rovných práv žen a to především v Maroku a také v Alžírsku. Nedávno byl schválen eh, zákon v Maroku týkající se násilí na ženách, ale je zde před námi ještě hodně práce, protože tento zákon, než byl schválen, byl hodně změkčen vládou. Já bych chtěl ukázat, skončit tím, že budu hovořit o úmluvě z Istanbulu. Je to první právně závazný nástroj a proto je to také nejkomprehensivnější nástroj v Evropě. Ale tuto úmluvu mohou podepsat a ratifikovat nejenom nečlenské státy, ale také státy eh, na jihu a východě Středomoří. Já bych vás chtěl informovat o tom, že na podzim bude zahájena veřejná kampaň týkající se úmluvy, tak abychom zvýšili povědomí o úmluvě, protože tuto úmluvu veřejnost příliš nezná a také chceme, aby vlády prováděly ustanovení této úmluvy. Nestačí pouze ratifikovat úmluvu, ale především je provádět. A to se týká především prevence ochrany a potom také trestního stíhání pachatelů násilí na, žen, na, na ženách. A my se zaměříme na, tři, na šest zemí a to bude eh, Francie, Kypr a Turecko a potom na jihu je to Maroko, Tunisko a Jordánsko. Tu, některé z těchto zemí podepsali, ale neratifikovali. Francie a Turecko také mají velké nedostatky v oblasti provádění eh, této umluvy, protože podíváte-li se na to, kolik bylo podáno žalob a kolik eh, pachatelů bylo odsouzeno, tak je tady velký rozpor. Nedochází tedy přímo k potrestání pachatelů. A právě proto chceme, eh, vnes do celé věci Euromed perspektivu. A závěrem chci říci, že mám sebou také eh, jednotlivé popisky, je, popisy jednotlivých zemí. Několik v těchto fact sheets tady mám k dispozici a mohu vám je rozdat. A týká se to tedy Egyptu, Maroka, Tuniska a tady se popisuje stávající legislativa a máte tam také uvedena čísla o jednotlivých zemích. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji mnohokrát, pane Foreste, děkuji za veškeré informace, které jste nám poskytlo, které se eh, týkají zemí Jižního partnerství a nyní přijmeme k eh, dalšímu řečníku, který už vyliňoval v minulém projevu. Je to tedy zástupce Evropské komise a dnes eh, tady máme čest, že je mezi námi paní Emma Sandel, která je International Aid Cooperation Officer, gender expert, generální ním ředitelství NIR. A e, je jasné, že dnešní zásadní otázka byla to, jaké možnosti existují pro evropskou politiku proto abychom mohli dobře provozovat naši politiku sousedství, jaké jsou finanční nástroje, jaké finance jsou k dispozici, abychom mohli podporovat práva žen. E, vaším úkolem je také monitorovat e, akční plán genderový a já tedy eh, netrpělivě očekávám vaše vystoupení a proto vám i hned, paní Sandál, předávám slovo, prosím. Děkuji, děkuji vám za to, že jste mě dnes pozvali bez sebe. Inženýr je generální ředitelství, které se zabývá zeměmi jižního i východního sousedství a tzv. zeměmi rozšíření, je opravdu velmi odhodláno v příštích letech propagovat eh, rovnost eh, mužů, žen, eh, dívek. Politika sousedství, která byla již zmiňována, se zaměřuje právě také na posílení zapojení žen do hospodářství, jejich přístup právními, sociálními službám a posílení práv žen. Boj proti nerovnosti žen a mužů i e, boj proti radikalizaci a terorismu jsou v naší politice. EU Gender Action Plan, akční plán přijatý loni pro e, roky 2016 a 2020, znamená dobrý rámec, který zajistí to, že ta krásná slova budou proměněna ve skutečné činy. Minulý genderový akční plán e, úplně neodváděl ty výkony, které jsme od něj očekávali, tak toto také bylo vyhodnoceny. Eh, ten genderový akční plán GAP 2 máme nyní a byl tam nedostatek zdrojů, řízení, sledování implementace a tak jsme se z toho poučili, udělali jsme takovou opravdu upřímnou evaluaci komise SVČ členských států a hodně jsme o tom diskutovali, když jsme potom vypracovali GAP 2. I když se situace žen v jednotlivých zemích sousedství rozliší, jsou zde některé společné věci. A sice vysoká míra násilí na ženách, nerovnost v odměňování a nízké zastoupení v čelních pozicích hospodářského politického života. E, DG NIR vzniklo z DG DEVCO a v, za posledních pět let například poskytlo 103 miliony eur 121 projektům pro přímou propagaci genderové rovnosti a zlepšení situaci žen a dívek přímo na místě. A mnoho eh, těchto prostředků se poskatlo do zemí jižního sousedství. 5 milionů eur eh, podpořila EU program Women in Business. Jde o propagaci podnikání pro ženy a širší zapojení žen do biznisu, otázce přístupu k financování i k otázce nefinančním zemích východního partnerství. Potom jsou zde prostředky pro podporu eh, pěti projektů OSN v oblasti žen, eh, k celkem hodnotě 13,8 milionů. Jde o ekonomick, silnější ekonomické zasíle, zapojení žen v jižním sousedství a potom gender budgeting, technická asistence na východě například zde bylo zmíněna Gruzie, která již něco podepsala, bude ratifikovat. Potom zde máme tři tematické oblasti genderového akčního plánu EU. Týká se tedy posílení zapojení žen do ekonomické oblasti, potom otázka fyzické integrity a e, posílení hlasu a zapojení žen ale jistě uznáváme třeba udělat více. Máme zde tu finanční eh, podporu, ale musíme opravdu podporovat rovnost žen i mužů a jejich rozvoje. Musíme udělat více pro zvýšení zastoupení žen. Veškeré delegace EU a organizační jednotky v Bruselu nyní pracují na implementaci GAP e Eh, generální ředitel rozeslal už určité instrukce k implementaci GAP. To jsme se poučili z toho předchozího GAP, kde nefungovala ta manažerská podpora tak, jak by měla. A to je také ta potřebná institucionální změna v oblasti GAP. Někdo by to pojmenoval jako gender mainstreaming, ale prostě změna institucionální kultury. Prostřednictvím nástroje sousedství ENY bude naše generální ředitelství nadále podporovat tři tematické oblasti GAP a všechny delegace SOVČ nyní provádějí genderovou analýzu, možná některé už ji provedly, takže zde budeme mít také lepší statistiky, to byl také jeden z požadavků, které zešly. Potom je zde podpora TAE, to je technická podpora pro země, které jsou podporovány ENI nebo EPA. To je tedy taková podpora peer-to-peer, -peer, propaguje spolupráci na základních eh, politikách eh, kandidátským a potenciálním kandidátským zemím, zemím východního a jižního sousedství, poskytuje technické nohou a legislativní expertízu. Jsou zde expertními se studie nebo workshopy, návštěvy odborníků ze zemí EU, ze státní zprávy eh, a mohou potom Eh, pomoci řešit konkrétní eh, problémy, například v oblasti institucí nebo tvorby kapacit. Také chtějí zohlednit genderovou eh, rovnost a vyváženost při akcích TAEX a genderový mainstreaming a informovat místní genderové mechanismy o akcích TAEX a provozování sběru informací zpětné vazby. Jde o zvýšení zapojení žen. Mám zde několik příkladů projektů podporovaných z eh, oblasti ENY, například ženy v podnikání, potom jsou zde různé kroky týkající se domácího násilí a potom eh, rozpočtová podpora Eh, také v souvislosti s naplňování Istanbulské konvence. V jižních zemích je řada projektů, například posílení zapojení žen do ekonomiky a sociálních záležitostí, potom podpora žen v Libanonu, mírová obnova Sýrie, eh, potom také například zastavení stereotypů v sociálních médiích a propagace násilí podpora žen na bilaterální i regionální úrovni, genderový mainstreaming je požadován ve všech našich programech eh, v souladu také s agendou o genderové rovnosti pro rok 2030 a pak je zde takzvaný eh, genderový marker OECD DAC, který se snaží nějakým způsobem systematicky sledovat, jaké typy programů zde jsou a podle toho obdrží nějakou hodnotu a pokud ta hodna je nula, tak musí vysvětlit, proč tam není žádný genderový aspekt například. Ale je opravdu jenom velmi málo programů, které by obdržely takovou nulu při náležitém zhodnocení a pak je tam tedy ještě možnost získat na té stupnici bod 1 nebo 2. Potom zde máme různé kontrolní seznamy, revize kvality, odborná podpora, pro zajištění genderové rovnosti a potom e, se řeší ta genderová rovnost při mezinárodním vyjednávání. Potom politické dialogy s vládami a podpora občanské společnosti. To je opravdu nesmírné. Je důležité podporovat občanskou společnosti prostřednictvím nástroje ENY. Potom je zde financování studií, například jsme financovali studie týkající se eh, žen v rozhodovacích procesech eh, nebo různých genderových aspektů. Podpořili jsme řadu konferencí, například eh, konferenci v Tbilisi, kde paní Mogheriniová byla také hlavní řečnicí a máme partnerství s programem OSN UN Women. Byla zde otázka osvědčených postupů. Snažíme se opravdu o maximální výměnu mezi členskými státy, dalšími DG, organizacemi občanské společnosti, OSN, Světovou bankou, a i, která financuje eh, programy a také zde, zde financování ze strany ENI nebo jiných generálních ředitelství. A samozřejmě můžeme vždy udělat více a budeme rádi, když eh, nám poskytnete světnou, zpětnou vazbu o nějakých osvědčených eh, příkladech a osvědčených postupech. To je, myslím, z mé strany nyní z časových důvodů vše a ráda zareaguje na vaše otázky. Děkuji vám za tento příspěvek a nyní mají kolegové možnost položit otázky. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji vám za veškeré tyto informace. Chtěl jsem hovořit španělsky, ano, je tomu tak. Takže ještě jednou vám děkuji za přednesené informace během tohoto slyšení. této zprávě musíme být především kritičtí. Musíme upozorňovat na to, že v EU musíme vidět situaci žen v Jižním středomoří, eh, kde máme vytvořené partnerství, ale také s eh, východními zeměmi máme příslušné partnerství. Ve všech těchto politikách nebyla jako priorita ženská práva. Maroko, Tunisko, o těch se tady hovořilo asi nejvíce. Tady máme privilegované obchodní partnerství s Marokem. Evropský soudní dvůr to sice prohlásil za neplatné, ale veškeré země Evropské unie se vlastně rozhodli, že se že nedodrží tento rozsudek, odvolali se proti němu a došlo a již se připravuje obdobná dohoda s Tuniskem. To jsou země, kde je situace žen v podstatě katastrofální. Hovořilo se zde o rodinném právu, zemích Magrebu, ovšem tím se obchází obecná legislativa a e, diskriminace žen trvá. Já jsem eh, dal eh, jedno interview americkým médiím a eh, to šlo tam o ženy, které byly obětí násilí ve svém vlastním zemi a proto byly uznány jako uprchlíci ve Španělsku, ale já musím říct, že Evropská unie pomocí doho, které má, nečiní dostatečný nátlak na tyto země s cílem zlepšit legislativní situaci. Dnes jsme si pozvali zástupkyni komise a já se ptám, jakým způsobem můžeme použít takovéto obchodní dohody pro to, abychom něco změnili v této oblasti. A ještě všeobecná otázka, o které je třeba hovořit. Druhá přednášející hovořila o transnacionálních hnutích, která se již mobilizují a která bojují proti té takzvané genderové ideologii, proti té takzvané diktatuře rovného postavení žen a mužů, kterou chce Evropa vnucovat jiným zemím a tím tyto země utrávit. Ale v Evropském parlamentu diskutujeme momentálně o té takzvané genderové ideologii. Já v podstatě ani nevím, co to má být, co je tím vlastně míněno my přeci musíme nějakým způsobem nalézt řešení, jak se k tomu postavíme. Co může udělat Evropská unie proti takovýmto typům hnutí, které mají pouze jeden jediný cíl, a totiž eh, zachování patriarchátu a to, že žena bude opět občanem druhé kategorie. Měli bychom proti tomu bojovat nejenom mezinárodně, ale také vlastně u nás uvnitř, v našich vlastních zemích. Jako politická skupina chceme ve zprávě poukázat na skutečnost, že Evropská unie musí činit větší nátlak právě prostřednictvím dohod o partnerství a pomocí dalších zahraničně politických opatření. Je důležité, aby se tomuto tématu přikládalo více významu paní zpravodajka se musí snažit o to, aby ta zpráva eh, byla považována za prioritní, neboť to, co se děje v sousedství Evropy, má svůj dopad i na Evropu samotnou. Může se možná zdát, že eh, jsou to oddělené světy, ale to není pravda. Tady dochází k výměně názorů, k výměně informací. Vliv existuje a pokud v sousedství v Evropě nejsou věci v pořádku, tak to na nás prostě negativní dopad má. Nejedná se tedy pouze o ženy z těchto zemí, ale i o naše vlastní ženy v našich zemích. První řečnice o tom hovořila. Například ženy vůbec nejsou zapojeny do mírových vyjednávání v konfliktních oblastech. Pokud tady neposílíme roli žen, tak opět v politice budou dominovat muži, což nezmění jejich mentalitu. Děkuji mnohokrát. A já se ptám, kdo by si přál odpovědět, či položit další otázku. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát zejména našim hostům, řečníkům. Téma je skutečně velmi zajímavé. Bohužel budeme o něm muset hovořit eh, jistě ještě mnohokrát. Ráda bych eh, se vrátila k právům žen v obsazených oblastech. Komise k tomuto tématu přednedávnem zveřejnila sdělení, Marian o tom již hovořila. V bodě 8 se explicitně říká, že dochází k porušování lidských práv a komise to tedy odsuzuje a odsuzuje konkrétně porušování lepších lidských práv v územích okupovaných Marokem na západní Sáře. Tam se jedná zejména o sexuální násilí a další překážky, které klade do cesty eh, marocká vláda tamnímu sahorijskému národu. Připomínám také, že minulý týden na plenárním zasedání ve Štrasburku v rámci schromaždění Eurobat eh, bylo připomenuto, jak důležité jsou ženské organizace a právě v oblasti boje proti porušování práv žen. Je třeba ženy chránit. A to před jakoukoliv formou násilí. I před takovými to formami, které vyplývají právě z toho, že žena žije na okupovaném území a že tedy okupa, okupační mocnost porušuje její práva jak to vypadá s ženami, které se staly obětí násilí ze strany izraelské okupace, anebo právě ze strany marocké okupace na západní Sáře. Tady vlastně ta role obětí je dvojí. A my jako EU máme k dispozici důležité obchodní dohody, které bychom zde mohli použít. Mám tím na mysli například dohodu s Izraelem a s Marokem. Nevím, zda jste eh, se, seznámeni s posledním vyjádřením prezidenta Erdogana na adresu žen. My platíme peníze Turecku, abychom mohli zrealizovat eh, tu hanebnou dohodu, která upravuje situaci s ale na jedné straně tedy Evropská unie není korektní ani verbální, ale tady vlastně dáváme Turecku naprosto volnou ruku. Děkuji, děkuji mnohokrát. E, přeje si ještě někdo vystoupit? E, nikoho nevidím, takže položím své otázky. To je taková společná otázka na vás, na všechny. Jestli byste mi mohli jmenovat jednu dobrou osvědčenou praktiku v té tak to mluvil, kterému se věnuje, jaká je ta dobrá praktika, e, jak, co bychom tady skutečně mohli podnikat pro to, abychom podpořili Eh, práva žen. A pak ještě tak, takovou specifičtější otázku bych měla, zejména na paní Grebalskou. Já jsem byla velice, eh, velice se mi líbila, jak se hluboce analyzovala ten typ eh, toho hnutí. A tady mi z toho vyplývá jedna otázka, a totiž, jaké je vysvětlení pro úspěch takovýchto hnutí ve společnosti. Já se tedy ptám, nebylo by nutné vlastně vytvořit jaký protidiskurs a proč neexistuje. A mohl by tak eh, podle vás být úspěšný a nějakým způsobem popírat ty hypotezy, kterými pracuje, tedy pracují ta antigenderová hnutí s těmi hypotezami, které se snaží poně, poněžovat ženy, jejich hodnotu, snižovat jejich hodnotu. A pak ještě otázka panu Forestovi, jaká je role pro diplomaci ze strany parlamentu. Já si myslím, že tady by bylo třeba se věnovat otázce žen, které nejsou tedy zastaveny ve vládách, ne ani v těch orgánech, které přijímají rozhodnutí, ale existují také parlamenty. To jsou tedy ta místa, kde se odehrává de- demokracie. Máte nějaký příslov z Maroku, z Tuniska nebo z nějaké země východního partnerství? Já se tedy ptám, jak by tedy mohla parlamentní diplomacie přispět k tomu, aby se lépe hájila práva žen. A pak mám ještě jednu otázku, která se týká migrace, což je samozřejmě naprosto aktuální téma. Máme nějaké údaje, a tady se ptám zejména Evropské komise, o míře migrace z určitých zemí, neboť eh, my máme takové informace, že, ta, že, ty, že ty migrace je velice vysoká, jaké jsou faktory, které to vysvětlují, můžeme nějak zvrátit tuto tendenci a skutečně by mě tedy zajímalo, jak tedy vypadá imigrace z těchto zemí směrem ven. A poslední otázka. Eh, detailně jsme se tomu nevěnovali, jak vypadá přístup žena, žen k vzdělání. Zdá se, že je to neustále centrální problematika. A když hovoříme o přístupu žen k vzdělání, tak tím nemám na mysli základní či, či střední školu, mám tím na mysli vysoké školy. Chci vidět ženy na univerzitách a já si myslím, že když nyní chceme podporovat právo na ženy, že na rovnost tak samozřejmě nemůžeme se vyhnout právu na vysokoské vzdělání, protože prostě to je neodmyslitelné. Takže bych ráda věděla, co si o tom myslíte. Nyní dám slovo našim řečníkům a poprosím, aby nám zodpověděli otázky, které byly na ně položeny. A poprosila bych nejdříve paní Kacarovou. Talking about, uh... Pokud chcete, abych vám dala pozitivní příklady, tak eh, v této souvislosti si myslím, že v oblasti tvorby míru a v oblasti eh, účasti žen na mírových eh, vyjednáváních, tak tady můžeme jako pozitivní příklad příklad uvést občanskou společnost a také skupiny žen, ženské hnutí, protože ženské hnutí eh, je velice živé a aktivní v některých východních zemích, v některých zemích také byly aktivistky pronásledovány já jsem eh, chtěla nyní spíše uvést opět negativní příklad, což je špatné, za to se omlouvám. Ale to, co se odehrává v Azerbajdžánu, tam jsou aktivisté Distant Voices a také v Bělorusku jsou persekováni žurnalisté a také aktivistky. A toto se odehrává i na Kruajně. Eh, před třemi dny byla žena, která pracovala pro jednu společnost a také byla unesena a byla obviněna, že je špionka. Ona je ukrajinskou humanitární pracovnicí a byla obviněna, že je špionka pro USA. A také na druhé straně ozbrojeného konfliktu. E, zde byla paní Neleštepa, což byla primátorka jedného města, ze kterého byl udělán, ze které byl udělán obětní beránek a byla obviněna, že e, e, má proruské smýšlení ale žádné údaje, žádné informace a důkazy zde nebyly. Ona byla pouze primátorkou eh, města Sloviansk na Ukrajině. A pozitivní příklad vám mohu dát z nevládní organizací protože ženy se na Ukrajině organizují ve skupinách a já jsem v Petrovsku viděla, jak některé ženy jsou vysídleny a mají velice málo na živobytí a museli utéci z Lugansko a vytvářejí nyní malé skupinky a také vytvářejí tyto skupiny mezi vysídlenci a netýkají se tyto skupiny, nezahrnují pouze ženy, ale všechny eh, lidi dotčené konfliktem. Také se vytváří koordinační skupiny, které se snaží zapojit. ženy a další organizace, protože ženy hovoří tam kritickým hlasem a také kladou správné otázky například v oblasti humanitární pomoci a jejich otázky jsou zaměřené a týkají se i financování. To znamená, že já bych zde chtěla pozitivně eh, zdůraznit roli žen a nevládních organizací. Děkuji vám za vaše připomínky a otázky. Dvě otázky, které byly položeny, se týkaly, proč jsou tradicionalistické přístupy tak populární a co v této souvislosti můžeme dělat. Můj hlavní argument je ten, že ty, tato hnutí se netýkají rovnosti mužů a žen. Oni útočí na genderové záležitosti a má, toto přináší obrovské dopady na ženy po celé Evropě, ale ty, tato hnutí se nezaměřují na rovnost mužů a žen, oni chtějí, oni chtějí vytvořit novou vizi Evropy a chtějí, aby Evropa vycházela z jiných hodnot než do posud. A já to vidím tak, že důvod popularity těchto hnutí je to, že se lidé obávají globalizace, lidé mají pocit, že jsou odtrženi od politických elit a ty, tato hnutí jsou mocná a to souvisí s tím, že mají, že lidé mají pocit, že jim tato hnutí dávají odpovědi na jejich otázky a nejistotu. Eh, tyto lidé říkají, že jsou nejistí a oni tyto, tato hnutí jim říkají, ano, vraťte se k národním hnutím, která vám dají také eh, pevnost a podrží vás. Takže já si myslím, že to, co můžeme udělat, je to, že musíme působit proti těmto hnutím, musíme také překročit hranice politického a korektního jazyka. Já si vážím všeho, co nástroje a politiky pro práva žen udělali, ale nyní jsme se dostali do specifického momentu v dějinách, kdy tato hnují, hnutí bojují proti politikám a proto je tak těžké politiky implementovat. A já si dovedu představit, že bychom měli reagovat lépe na tyto hrozby. Hrozby nejistoty, hrozba globalizace a tak dále. My musíme nabízet těmto eh, lidem lepší řešení než pouze neoliberální řešení. A mm, my, já jsem byla požádána, abych také hovořila o pozitivních zkušenostech. A jeden osvědčený postup, který navrhuji, je to, abychom zapojili do našeho eh, hnutí, do našich politik především místní, eh, místní eh, skupiny, protože právě tyto tyto skupiny dobře vědí, jak můžeme reagovat na tyto hrozby. To není žádná strategická odpověď, ale eh, my musíme najít nějaké východisko a to si myslím, že je místní východisko. Děkuji. Já bych zareagoval na tři otázky, které zazněly za prvé role e, e, jako taková trestající síla využití témat mezinárodních obchodních smluv. No, když se podíváte na vzdělení z roku 2011 a vzdělení z loňského listopadu, což bylo hodně kritizováno, tak zde došlo ke změně. Původní přístup se týkal více e, lidských práv a nyní je to spíše otázka bezpečnosti boje proti terorismu. Takže to je ta situace, ve které se nacházíme. Je těžké si představit, že EU využije veškeré síly k tomu, aby měnila realitu na místě, když mají eh, společně odsouhlasené priority pro eh, vyjednávání. Nová evropská politika sousedství je o partnerství, Eh, s tím, že v rámci e NP Evropa nic nebude vnucovat, je to nazíráno jako taková společná platforma pro vyjednávání i vyjednávání obchodních eh, smluv. Takže ten lidskoprávní aspekt ne, nevymizel, ještě tam je v souvislosti s některými zeměmi, tam, kde to je možné. Například co se týče, týče Tuniska nebo Jordánska, tam jsem to viděl v těch dokumentech o partnerství a třeba u Egypta to není. A potom je to ta otázka eh, parlamentní diplomacie a můžete využít všechny dostupné prostředky v rámci interparlamentních setkání nebo když navštěvujete tu jinou zemi a navštěvujete kolegy tam. Ovšem otázka je, jak eh, závislé nebo nezávislé jsou tamní parlamenty, jak jsou napojené opravdu na místní obyvatele, nakolik svobodné ty svobodné volby tam byly. A vy můžete samozřejmě v těch příslušných zemích klást příslušné otázky. To bych vám doporučoval. Já jsem nedávno navštívil Jordánsko na jednání, kde se také prezentoval genderový akční plán a akční plán v Jordánsku, v Jordánsku byl velice komplexní a vypadal slibně. No ale zároveň jsou zde určitá dvě rizika nebo věci, kterým bychom se měli eh, vyhnout a sice se zacílit pouze na tu genderovou otázku a jakmile eh, se o tom rozhodne, tak na to zapomenout a potom očkrtávat položky a říct si, a genderový akční plán byl eh, odsouhlasen, tak ho už máme, očkrtneme a nyní se vrátíme k tomu klasickému Eh, řešení klasických problémů a to občas vydám v těch eh, přístupech a při té implementaci. Takže my bychom navrhovali, aby vedoucí delegací odpovídali za implementaci genderového akčního plánu, protože Jenom když se toho ujme to nejvyšší vedení nějaké záležitosti, tak se opravdu bere vážně. A to byl problém toho prvního genderového akčního plánu, že nebyl úplně zmainstreamovaný a že ten nejvyšší patra v komisi a v SVČ ho vlastně nebrali tak vážně a tudíž také ani vedoucí delegací ho nebrali tak vážně. Děkuji. Já zareaguje na to, o čem jste hovořil, že šéfové delegací budou podávat zprávy o implementaci genderového akčního plánu. To je není v tom novém genderovém akčním plánu jako požadavek, tak uvidíme, jak to bude vypadat v praxi. Té první otázce, která zde zazněla, ta se týkala obchodních dohod a role EU, ta byla velice zajímavá. Já bych ráda zareagovala písemně, protože se to týká také SOVČ a DigiTrade, takže je těžké, abych zde na místě odpovídala. A podobně také u té druhé otázky, co se týče eh, Palestíny, jsou tam různé projekty, ale já bych to ráda sepsala dohromady, tak abyste obdrželi opravdu úplnou odpověď na tuto otázku. Třetí otázka zde bychom mohli zde uvést eh, nějakou osvědčenou záležitost. Někdy jsou ty osvědčené postupy skvělé a můžeme se poučit. Ale v otázce genderové rovnosti a podobně, ono hrozně záleží na kontextu, v jakém se nacházíte. Někdy to můžete převzít jedna ku jedné a někdy by právě toto nefungovalo. A to je dosti frustrující, protože my bychom byli rádi, bychom něco viděli, řekli, jo, to funguje a to potom bychom prostě násobili na jiném místě. Takže tak to prostě je. A také je třeba mít realistická očekávání o toho, co lze udělat. Například, co lze udělat s genderovým akčním plánem v těch příštích pěti letech a s těmi tématy, které v něm řešíme. A také je důležité spolupracovat s ostatními a učit se navzájem určitě. Otázka migrace. Zde bych také ráda ještě kontaktovala kolegy, které, kteří se tou problematikou zabývají a zareagovali mohu-li písemně školství a vzdělávání. Ano, to je nesmírně důležité téma. Je to také v genderovém akčním plánu. Je to i v, rezi, v revizi evropské politiky sousedství. A zvláště v oblasti zemí východního partnerství ta tradice ve školství byla možná trochu jiná než v jiných oblastech, kde EU mm, působí, tak zkrátka v době komunismu samozřejmě zde bylo školství pro všechny, ale často přehlížíme například romské dívky, které předčasně mm, opustily školy, ale je to i otázka chlapců a genderové rovnosti nebo nerovnosti. A je to téma, které se objevuje, takže děkujeme, že jste na to upozornili a je to také něco, čemu se eh, věnujeme v rámci naší činnosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát, eh, děkuji našim referentům za jejich velice zajímavé příspěvky. A ráda bych tedy nyní eh, uzavřela pro mě ten závěr, aby se mohl do dvě vět, a totiž, že tento téma je skutečně něco, co není uzavřené, před námi je mnoho práce, musíme učinit více, musíme lépe spolupracovat a poskytnout že nám více podpory. Myslím si, že jsme jasně viděli, kde budou, či mají být klíčové priority. Eh, připomněla jste, že je třeba věnovat pozornost ženám ve vysokých úřadech, v rozhodovacích pozicích. Eh, hovořila o tom paní Kacarová. Musíme tedy Eh, obrátit naši pozornost na vládní úroveň, a také na regionální úroveň a i zahraniční politika je velmi důležitá. Tady by ženy měly hrát také důležitou roli nejenom v oblasti řešení konfliktů, ale také proto, aby se budovala stabilita a bezpečnost, eh, udržitelný mír. I toho bylo řečníky zmíněno. Viděli jsme úspěch eh, jistých hnutí, která spochybňují roli žen a rovné postavení žen a mužů. A i toto souvisí s bezpečností a stabilitou. Hovořili jste o roli stereotypů, jak důležité je vzdělávání, školení, posilování osvědčených metod. Rovněž jsme zmiňovali důležitost občanské společnosti, malých nevládních organizací, které každodenně pracují na lokální úrovni a podporují práva žen a tady je důležité, abychom je podpořili ze všech našich žen pomocí genderového akčního plánu, pomocí veškerých nástrojů, které máme k dispozici dále. Ženy v ekonomice, ženy v podnikání, ukázali jste několik příkladů. A samozřejmě zásadní téma vybudování míru, ženy v konfliktních situacích, násilí páchané na ženách. Tady jste se vyjádřili velmi pozitivně můžeme tedy se opřít o konkrétní příklady a diskutovat o otázkách, které jsou aktuální i v Evropské unii. Heslo SEDAV, Istanbulská umluva, dokonce i členské státy EU tady mají před sebou ještě mnoho práce a pak jsem vzala na, samozřejmě na vědomí vše, co bylo řečeno v souvislosti s migrací, s ohledem na spolupráci. Děkuji mnohokrát Evropské komisi. Velice vítám, že ne ze všeobecňujete, že vždy zohledňujete specifický kontext, ale hlavním poselstvím zůstává, že před námi ještě velice mnoho práce. To podtrhuji. Musíme činit více, musíme být lepší než do posud. Bylo to tady velice dobře již vyjádřeno a já vám děkuji mnohokrát za za vaše velmi důležité, velmi konkrétní příspěvky, které nám pomohou v naší práci. Chceme, abychom dosáhli pokroku v oblasti práv žen v zemích východního partnerství a také v zemích jižního sousedství. Děkuji všem za spolupráci, děkuji kolegům, kolegyním a těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji i tlumočníkům. Původně jsme neplánovali, že budeme pracovat takto dlouho, ale vy jste nám pomohli v naší práci a doufám, že tedy i v budoucnu budeme mít nadále